spolupráci a naším cílem bude moderní, eh, příznivě fungující digitální trh pro Evropu. Za vaše závěrečné slovo. Tímto rozprava skončila. Hlasování je zítra ve 12 hodin. Dámy a pánové, příští denní zasedání se bude konat zítra v pátek 20. dubna od 9 hodin do 14 hodin pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na internetových stránkách evropského parlamentu. dovolte mi abych závěrem poděkoval vám všem kteří jste vydrželi do konce poděkoval tlumočníkům a ukončil dnešní zasedání.